So, once Mr. Rosati is here, we start. Eh, tak eh, začneme eh, s prezentací návrhu Evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik. Provádění priority na 2015. Pan Rosati už je tady a má slovo. Thank you, chair. Uh... Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám. Já jsem myslel, že nepřijdu pozdě protože my jsme měli začít až v 9.15 s tímto bodem, ale teď se ukázalo, že jste na mě museli čekat. No, nakonec první tři body, říká předseda, trvaly tak jenom kratičce, že jsme se k tomu dostali dříve. Vážení kolegové, zpráva eh, k tomuto kolu eh, Evropského semestru 2015 se opírá o několik eh, dokumentů od Evropské komise a Rady. První a asi nejdůležitější je doporučení Evropské komise a Rady eh, na rok 2015. A kromě toho eh, samozřejmě jsme pracovali i s dřívějšími zprávami, jednak s mojí vlastní zprávou ze začátku tohoto roku, která se týkala ročního přehledu na rok 2015 a také ze sdělení komise o využívání flexibility při interpretaci eh, paktu růstu a stability. Zpráva má čtyři části. V první části sdílíme názor komise o současné ekonomické situaci Evropské unie, zejména v oblasti eura. A s uspokojením konstatujeme, že růst se pomalu vrací, i když základy růstu jsou stále ještě dosti křehké. Podle předpovědi komise z jara se růst příští rok zrychlí na více než 2% v EU a na 2,1% v eurozóně. To je vývoj, který vítáme, protože to pravděpodobně bude znamenat návrat eurozóny k cestě stabilního růstu a bude to poprvé od roku 2009. Také sdílíme a plně podporujeme nový přístup schválený komisí při formulaci specifických doporučení pro jednotlivé země. Tento přístup především spočívá v tom, že jde o zaměření na ty nejdůležitější priority a nejdůležitější výzvy v doporuč- specifických doporučeních pro jednotlivé země. To je opět velmi vítaná změna. Vzhledem k tomu, že to členským státům umožňuje opravdu soustředit se na ty nejdůležitější priority. Současně s um, obavami konstatujeme, že stupeň uh, zaangažovanosti ze strany členských zemí k naplnění doporučení je doposud uh, neadekvátní. Některé země se více angažují uh, na realizaci těchto specifických doporučení, ale je tady celá řada zemí, které stále zaostávají do jisté míry myslíme, že je tady určitá nedostatečná eh, governance a eh, také nedostatečná závaznost specifických doporučení pro jednotlivé země. Druhá část zprávy se týká výzvám, kterým čelí eurozóna i celá EU. I tady Souhlasíme s komisí a s hodnocením komise. S obavami konstatujeme, že stále je vysoká nezaměstnanost ve většině členských zemí, i když eh, se situace hodně liší v jednotlivých zemích. Také konstatujeme a vítáme to, že vstoupil v platnost Evropský plán pro strategické investice s uspokojením konstatujeme, že eh, klesá počet zemí, kterých se týká řízení pro nadměrný deficit, ale ty, kteří ještě stále zůstávají v rámci tohoto řízení, eh, vyvíjejí velké úsilí, aby konsolidovali svou fiskální pozici. Specifická doporučení pro jednotlivé země ukazují, že je tady celá řada eh, nevyvážeností, nerovnovách z ekonomického hlediska v celé řadě zemí. A eh, to by opět mělo členským státům přinést motivaci pro zlepšení eh, hospodářských politik, pro zlepšení situace. Jak jsem řekl, podporujeme nový přístup komise, který znamená, že se nejen zaměřuje na hlavní priority, tedy na menší počet těch nejdůležitějších priorit, ale že se také zrychluje časový harmonogram. To se odráží v tom, že specifická doporučení pro jednotlivé země se prezentovaly o tři měsíce dříve než v předchozích kolech evropského semestru. A to myslím, že je dobrý krok, protože to dává členským státům více času aby naplnili specifická doporučení, aby zapojili více e, partnerů do diskusí a lépe se připravili na jejich provádění. Specifická doporučení pro jednotlivé země rok 2015 se točí kolem čtyř hlavních priorit. První je potřeba e, zrychlit investice. A tady v různých dokumentech komise je celá řada doporučení, jak zlepšit přístup k finančním prostředkům, zejména pro malé a střední podniky, aby bylo možné eh, zvýšit investice. Druhá hlavní priorita je zlepšení podnikatelského prostředí, což se považuje za hlavní nástroj, jak zlepšit investování v celé EU. A my ve zprávě také zdůrazňujeme, že eh, pro úspěch eh, podniků v celé EU je eh, velice důležitá otázka přístupu k Evropskému fondu pro strategické investice. Třetí priorita a to je samozřejmě důležité, běžné téma, se soustředuje na potřebu pokračovat ve strukturálních reformách, zejména na trzích eh, eh, produktů i služeb, aby Evropská unie byla konkurenceschopnější. Eh, kromě toho další důležité téma v této oblasti je důraz kladený na vytvoření jednotného digitálního trhu. A čtvrtá priorita v politice zaměstnanosti vedoucí jednak k lepším pracovním místům a jednak k většímu počtu pracovních míst, které dávají vyšší příjmy. A také zajišťují, že sociální situace v EU se zlepší. A v poslední části, čtvrté části zprávy, přednášíme několik doporučení eh, směrem ke komisi. Jak už jsem řekla, eh, jsou tady některé země, eh, kterých se stále týká řízení pro nadměrný deficit a tyto země vyzýváme, aby se zvýšilo úsilí pro ozdravení veřejných financí, aby se plnila, plnila pravidla a zdůrazňujeme také potřeby flexibilního pracovního trhu v boji proti nezaměstnanosti, zejména nezaměstnanosti mladých a nezaměstnanosti dlouhodobé. Také doporučujeme zlepšit um, strukturální slabinu v tomto nástroji, kdy členské státy nejsou vždy ve všech případech um, zaměřeny na doporuče, na, na realizaci eh, specifických doporučení eh, pro jednotlivé země. Měly by se daleko lépe zapojit eh, do těchto postupů. Obnovujeme apel na komisi, aby evropský semestr byl více zúrazněn, protože myslíme, že je tady příliš mnoho dokumentů, které v první polovině roku se objevují a představují další nadměrnou zátěž pro členské e, státy, které pracují na zprávách konvergence za jednotlivé země a také pracují na národních reformních plánech. Tyto dokumenty e, se připravují zhruba během tří až čtyř měsíců a je prostě těžké zabránit některým nekonzistentnostem v takové situaci. Čili je jasné, že je třeba celý ten proces zjednodušit. Eh, je důležité snížit míru zadluženosti, a to jak veřejných eh, dluhů, veřejné zadluženosti, tak soukromé zadluženosti v jednotlivých zemích. A konečně myslíme, že je třeba podpořit řadu doporučení, eh, která byla předložena ve zprávě pěti předsedů. Tento dokument, jak si myslíme, je velice důležitý pro zahájení diskusí o strukturálních změnách eh, pro systémovou governance v Evropské unii. Tak to je víceméně vše, co jsem chtěla říci. A já se těším na eh, poznámky a otázky kolegů, zejména stínových zpravodajů z dalších politických frakcí a také se těším na plodnou diskusi při práci na konečné verzi zprávy. Děkuji. Děkuji. Pane Rosaty, nyní mají slovo stínový zpravodaj za SAD, pan Sant. Děkuji, paní, pane předsedo. Nejdříve poděkuji panu Rosatymu za cílenou a jasnou zprávu, která má výhodu, že je k věci i přitom e, tato zpráva přehlíží některé aspekty, které jsou pro nás důležité. E, pokud jde o CSR, to jsou klíčové nástroje pro zajištění e, dosažení cílu růstu a stability v Evropské unii. A jsou také navrženy pro každý členský stát s cílem dosáhnout těchto výsledků. A specifická doporučení musí být kriticky hodnoceny. A existují nástroje, které jsou použity, které by měly být zde použity, avšak eh, ti, kteří činí doporučení, nejsou vlastně eh, sami vždy k tomu kompetentní a dělají chyby. Například zdá se, že sdílí zjednodušený názor, že strukturální reformy jsou, mají automatický dopad na růst a zaměstnanost. A kdyby všechny země reformovaly svůj trh práce současně, tak eh, mm, poptávka po pracovních místech by se přelila z jedné země do druhé. Eh, vyjádřit to jinak. Některé alternativní řešení by byly efektivnější pro generování dalších pracovních míst a stabilizaci ekonomiky. A pokud jde o efektivnost minulých eh, specifických doporučení pro jednotlivé země, je třeba tyto, tato doporučení upravit. A pokud jde o sociální dopad těchto doporučení, která byla schválena v minulosti, a slyšel jsem kritiku, pokud jde o náběh a e, načasování a sociální citlivost jednotlivých specifických doporučení. A tato kritika může být více než oprávněná. A je stejně důležitá věc, že příliš mnoho specifických doporučení uplatňují příliš rigidní doporučení a neberou v úvahu některé aspekty a to bude k další závažné otázce. Pokud máme zajistit plnou ekonomickou konvergenci v Unii, je pravdou, že stále nemáme globální rámec pro nastartování politik, které půjdou proti rozporům eh, národním i regionálním. A ekonomická měnová unie by se neměla měnit v transferovou unii, ale skutečnost je, že už se v takové unii pohybujeme. Systemicky pravidla jsou prospěšnější pro některé ekonomiky než pro jiné. A to vyvolává systematický převod prostředků z jednoho regionu do druhého. A specifická doporučení nemohou být pouze nástrojem pro řešení tohoto problému. Situace v Řecku ukazuje, že další politické riziko ovlivňuje i další země eurozóny. Pokud eliminace ekonomických divergencí bude mít maximální prioritu, efektivní uplatňování CSR bude problematické. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Zante, za EKR. Má slovo pan posl. Zasu. Uważam, że Děkuji. Já, pane zpravodaj, já si myslím, že eh, ten návrh jde správným směrem a domnívám se, že bychom mohli podpořit většinou, nicméně za naší frakci máme několik připomínek, které bych chtěla rád zasadit do kontextu eh, debaty o evropském semestru. Takže bod čtyři. V tom návrhu jste nesouhlasím se spravodajem eh, v souvislosti s prováděním eh, doporučení specifických pro jednotlivé státy. Nejsem přesvědčen o tom, že bychom měli takto ten text formulovat, že bychom spíše měli eh, vytvořit určité pobídky, určité stimuly pro jednotlivé státy, aby lépe a rovnoměrněji prosazovali tato doporučení. Bod 5. Myslím si, že právě země eh, v to v zóně jsou konfrontovány s rozdílnými problémy. Já samozřejmě zhruba vím, co tím eh, zpravodaj myslel, ale domnívám se, že ten text bychom měli přeformulovat, aby to bylo jasnější. Potom bod 15 v tom návrhu. Jsou Souhlasím s rolí flexibility na pracovním trhu s cílem podpory zaměstnanosti, ale musíme také zdůraznit to, že možná někdy je to příliš eh, využíváno až zneužíváno a že dochází ze strany zaměstnavatelů někdy ke zneužívání, což není tedy ten cíl, který jsme tím měli na mysli. Proto bychom toto měli určitým způsobem přeformulovat a uspůsobit, aby nedocházelo k takovému to zneužívání. A potom ještě malá připomínka k bodu 7. Já souhlasím se spravodajem, ale rád bych zdůraznil, že dopady EFSI ehm, bychom možná měli k ním přistupovat opatrněji. V návrhu zprávy musíme také zohlednit eh, dopady debaty, co se týká flexibility a hospodářství, ale to jsou určité menš- drobné připomínky. Zatím tedy nemám nějaké výraznější připomínky. Chtěl bych poděkovat a poblahopřát zpravodaji eh, za vynikající práci a děkuji vám za pozornost. Děkuji za skupinu Alde Pantavar. Děkuji, pane předsedo. Jsem rád, že vás vidím po letní přestávce. Takže se pustíme do práce. Jednáme o evropském semestru a je to tak trošku deja vu. Ale než to vysvětlím, řeknu, že, vám, že chci poděkovat eh, zpravodaj za návrh zprávy. Řeší téma správným směrem a také přináší správné otázky. Mám na mysli některá zlepšení a předložím v tomto smyslu pozměňovací návrhy. Nejsem přeš přesvědčen voláním po lepší koordinaci CSR, protože je to vlastně součástí preventivní součásti plánu. A tady se vlastně dostáváme do procesu, který není transparentní a zefektivnění semestru by mělo znamenat větší transparentnost a větší srozumitelnost, a to se týká zejména té preventivní části, kde je velmi obtížné pochopit, jaká metodika a jaké metody jsou vlastně uplatňovány. Tedy potřeba vyjasnění a zveřejnění globálním způsobem. Také bychom uvítali analý, ekonomickou analýzu komise, protože to je analýza, o kterou se její rozhodování opírá. A to by mělo být také zveřejněno, protože takto zjistíme vlastně, co se odehrává v zákulisí. Jsem, nevím, co si mám myslet o odstavci 13. Myslí si zpravodaj, že automatický stabilizátor vlastně všechno vyřeší, anebo to učiní aktivní fiskální politik, zní to spíše jako nějaká obecná teorie z roku 1936, než něco, co by mělo fungovat v roce 2015. A stručně se vrátím k tomu pocitu deja vu. Když jsme loni schválili zprávu o CSR, tak jako parlament jsme letovali výsledku plnění členskými státy. Vzpomínám si, že členské státy plnili pouze 9 specifických doporučení bez zbytku, a což by mělo znamenat eh, v uvozovkách podstatný pokrok. A pokud je o neúplný, neúplné plnění, tak to bylo 7% a to je velmi slabé. Možná to bude zástupce komise, který nám sdělí, že tato čísla jsou zcela falešná a uvítal bych, kdyby nám komise vysvětlila, proč míra plnění je tak nízká a zejména, co s tím chtějí udělat. Každopádně se těším na spolupráci s panem Spravodajem, protože obvykle má jasno. A věřím, že dosáhneme nakonec dobrého výsledku. Děkuji. Děkuji, pane Torvale, za GUE má slovo paní Marisa Matej. Um, Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla nejprve omluvit za spoždění. Ehm, nemohla jsem tedy vyslechnout, bohužel, úvodní eh, poznámky zpravodaje, pokud jde o vlastní zprávu. Zcela souhlasím eh, s tím, co zde řekl pan Torval, tedy že jde o určitý jev deja vu eh, v souvislosti s tím, co vlastně již bylo napsáno a uvedeno. Tato zpráva vlastně uvádí určité recepty, které vedly k neúspěchu a znovu zde uvádí tyto chybné e, způsoby. Například to, co souvisí s tím sociálním semestrem v Evropě. Zdůrazňuje se zde e, více strukturálních reform, větší bedlivost, větší samostatnost, národních orgánů, což je vlastně nekompa- nekompatibilní s demokratickou unii, s demokratickými státy. A potom je zde určitá novinka v té zprávě. A to, že poprvé se zde otevírají dveře zvýšení e, úrokové sazby. Já samozřejmě jsme už o tom, měli bychom si o tom podiskutovat, o důvodech, které vedly a obávám se, aby to neotevíralo Pandořino skříňku vzhledem k stávající situaci. Nemá smysl analyzovat jednotlivé odstavce, ale domnívám se, že jsou zde otázky, které nemohu eh, nezdůvod, nezdůraznit. Samozřejmě zpravodaj zná ty hlavní makroekonomické výzvy a ty nerovnová, tu nerovnováhu nevyváženosti eh, makro, v oblasti makroekonomiky v eurozóně. Ale neodkazuje zde na, ve, ve, na ex, vnější eh, veřejné zadlužení a nehovoří o těch obrovských problémech způsobených vysokými vysokou nezaměstnanosti v jednotlivých členských státech. Pokud se týká eh, rozpočtové konsolidace, tak zpravodaj zdůrazňuje stávající model paktu růstu a stability a jak si ignoruje, že úsporná opatření jsou jednou z příčin toho obrovského masivního zadlužení mnoha členských států. Hovoří například o zvýšení přístupu k, investova- k investicím, ale opomíjí tu skutečnost, že je zde celá řada osob, které jsou velmi eh, dotčeny těmito úspornými opatřeními a ještě více jimi eh, budou trpět, pokud eh, znovu tento, ty, tento způsob by se uplatnil, tak nevím, jak bychom našli řešení. V podstatě zpravodaj opomíjí, že těch málo prostředků pro evropské podniky, pro evropské podnikatele. Takže je potřeba, aby zde bylo spolufinancování. Toto je skutečně chybný recept. To vlastně, já si myslím, že je to tabu, že by vlastně veřejné eh, společnosti se měly účastnit tohoto financování. A další věc, Nedochází zde také k demokratickému posilování evropského semestru. Evropský semestr je stále považován jakožto e, řešení jako takové, zatímco to je také jedna z příčin problémů, které zažíváme. A samozřejmě my předložíme pozměňovací návrhy k této zprávě. Myslím si, že politické linie nejsou příliš slučitelné se, se zprávou pana Rosetyho, to je jasné, ale myslím si, že budeme potřebovat ještě hloubkovější, podrobnější debatu, je potřeba o tomto všem diskutovat a domnívám se, že je potřeba pokusit se předložit určitou řadu alternativních návrhů k tomu, co navrhuje pan Rosaty ve své zprávě je v každém případě potřeba překonat krizi, ale podpořit vytváření pracovních míst a oživit národní ekonomiky. A samozřejmě povzbuzovat, stimulovat ekonomické volby. A nyní za zelené dávám slovo panu kolegovi. Dobrý den, děkuji. Především chci poděkovat zpravodaji za jeho eh, práci a myslím, že e, budeme mít velice dobré rozpravy na toto téma. Za prvé, myslím, že toto je vlastně první zpráva po létě, ve kterém, e, ve kterém analyzujeme ekonomickou situaci a také možné dopady, které e, má nově se vyvíjející situace v Číně a na nově se rozvíjejících trzích a budeme také se snažit rozvíjet strategii konkurenceschopnosti, abychom zlepšili eh, naši eh, bilance zahraničního obchodu. A myslím si, že je tedy opravdu velice důležité náležitě eh, projednat tuto zprávu. Spravodaj Eh, se vyjádřil také k některým aspektům zaměstnanosti v eurozóně, hovoří o nepřijatelné míře nezaměstnanosti v některých zemích, já s tím naprosto souhlasím, ale tady předložím pozněvací eh, návrh, kde budu hovořit eh, o tom, že různé aspekty se tady musí projevit ve specifických doporučeních pro zemí, jaké Eh, dopady to má na naše ekonomiky. Mnohé eh, eh, evropské ekonomiky v této chvíle mají opravdu velice vysokou míru nestabilních pracovních míst či velice krátkodobých pracovních smluv. Dále bod 15 Tady v současné době máme určité problémy eh, pro vysoké míru eh, minimální eh, mzdy a tady určitě také je třeba počítat i s podporou dalších frakcí abychom mohli tuto otázku trošku změnit. Další bod, který chci uvést, hovoříte o tom, že e, základní body růstu jsou ještě velice slabé. Já s tím souhlasím a je třeba dále zdůraznit otázku investic, e, ale musíme jít ještě trošku za to, co je ve zprávě doposud řečeno. E, je to také otázka našeho vnitřního trhu, to je také rozprava, kterou musíme vést v nejbližších letech. Musíme konstatovat, že tady je velice oslabená poptávka a to má velký dopad na náš vnitřní trh. Čtvrtý bod, který se týká reform. Spravodaj tady výslovně hovoří o cílích horizontu 2020 a to v kontextu specifických doporučení pro jednotlivé země. V naší frakci jsme opravdu bojovali za to, aby tato zmínka se tam objevila, a nyní tomu tak je. A, a eh, my Chceme ještě dále rozšířit eh, otázku eh, ukazatele sociálních aspektů, energetické náročnosti a podobně. Jsou tady některé závazky, eh, kdy komise by měla trošku více rozšířit zohlednění těchto ukazatelů. Pokračuji dál ve svých poznámkách. Ano, já jistě sdílím celou řadu poznámek, které zazněly z hlediska demokratické kontroly celého procesu. Tady je určitý aspekt, který nemůžeme zapomínat, jsou Eh, tady eh, jisté Eh, dopady eh, sociálních partnerů, kteří eh, musí mít možnost ovlivňovat také strukturální dialog, například na úrovni úrovni mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, se musí projevit také v těch specifických doporučeních, protože sociální partneři, ale také národní parlamenty se musí stotožnit s těmito cíly. Jen tak je možné zajistit demokratický charakter celého procesu. Tady by bylo eh, možné ze strany zpravodaje očekávat nějaké pozměňovací eh, návrhy z naší strany. Ještě mám tři body. Eh, nerovnováhy z hlediska platební bilance. Ano, letos v létě jsme také viděli, že tady byly některé země, které dosáhly přímo rekordu, a to konkrétně v eurozóně. To je věc, kterou také musíme se vypořádat. Otázka dluhu to v bodě 5 zpravodaj zmiňuje jen velice, velice opatrně. Eh, Všichni očekávají, že dojde k restrukturalizaci řeckého dluhu a tady Evropa musí mít určité nástroje, aby eh, se mohla vyrovnat s touto situací, musí mít konkrétně definovanou politiku a to si myslím, že je také třeba zmínit ve zprávě. A poslední bod, já už budu končit eh, Eh, výbor pro práva žen eh, pracuje na stanovisku k, tomu, k této zprávě a eh, výbor Ekon má celkem velice zdrženlivý přístup k zohlednění stanovisek z jiných výborů, zejména pokud jde o genderovou perspektivu semestru. A mně to připadá důležité bylo by důležité více brát v úvahu stanovisko, které přijde z výboru pro práva žen. E, doposud ještě nikdo neprovedl posouzení dopadu e, toho, jaký dopad měly některé reformy na e, rovnost pohlaví. A tady například reforma penzí, která proběhla ve Španělsku, to mělo velice, velice negativní dopad na rovnost um, genderů. A to je třeba také eh, proskoumat a zohlednit. Jinak děkuji a těším se na spolupráci. Děkuji, Erneste. A teď za EFDD eh, pan Vali. Sí, grazie Presidente, ringrazio anch'io. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také poděkovat zpravodaji za tento text. A děkuji také stínovým zpravodajům za to, že byli k dispozici. Naše frakce nezdílí stanovisko většiny. My souhlasíme s některými názory, které zde, eh, o kterých se zde zmínili někteří stínoví zpravodaj. Je zde celá řada bodů, kde ještě váháme a ke kterým můžeme předložit návrhy, tedy pozměňovací návrhy. Strategie Evropské komise v oblasti zaměstnanosti je založena na strukturálních reformách, soukromých investicích, úsporných opatřeních a to je předloženo zpravodajem jako něco zcela zásadního. My s tím zcela nesouhlasíme, protože skutečnost ukazuje opak, že tato opatření jsou kontraproduktivní a zhoršují krizi v tomto kontextu je potřeba samozřejmě bojovat proti nezaměstnanosti, neroz, narůstající nerovnováze, sociální exkluzi a nesmíme si klást určité absurdní, nesplnitelné, vyčíslené cíle. Musíme se snažit napravit ty, tu neokon, ne, makroekonomické nerovnováhy, zejména co se týká eh, těch přehnané, příliš vysoké zadluženosti. To jsou skutečně body a to je ta páka, kterou je potřeba eh, jednat. Je potřeba, aby Evropská komise předložila aby nepředkládala opatření, která jsou neefektivní a aby se nezaměřovala pouze a bohužel jsou to opatření, která často posilují krizi. Co se týká ta opa- těch opatření souvisejících s flexibilitou, o kterých um, hovoří zpravodaj, tak ta flexibilita nebo marže flexibility stávající je nedostatečná k tomu, aby umožnila státům přijímat ta správná opatření eh, z hlediska rozpočtu. V té zprávě se také zdůrazňuje pozitivní role flexibility na pracovním trhu, ale skutečnost ukazuje, že reformy pracovního trhu navržené eh, komisí nezvyšují počet pracovních míst, ale naopak zhoršují se pracovní podmínky, jak dokazují je mnoho studií, které byly nedávno provedeny o dopadu liberalizace pracovního trhu. Takže nemá to dopady na zvyšování počtu pracovních míst, naopak. Takže my předložíme mnoho pozměňovacích návrhů a jdou. samozřejmě je potřeba potom vést dialog. Děkuji. A teď eh, máme Catch the Eye a začneme panem Mariasem. Já se omlouvám. Omlouvám se, pane Mariasi. A já se omlouvám. Já jsem to tady neměl poznamenáno. Ano, děkuji. Takže dávám slovo poslední frakce. Europese eenheid. Vážení kolegové, dnes zde hovoříme ještě o těch snech. Jsou zde určité velké lži a malé lži. Ekonomika je někdy takové slabé místo statistiky, jsou zde vysílány určité signály, hovoří se o určitých nadějích, o růstu, je zde otázka dvou, těch dvou procent HDP růstu v příštím roce. Samozřejmě ne, vyčítám něco zpravodaj samozřejmě, nicméně ta čísla týkající se růstu by měla být spíše revidována směrem dolů, což je politování hodné. Evropská komise eh, musí vzít, bra, vzít na vědomí tu obtížnou skutečnost v některých zemích, ke kterým patří Belgie například. Faktory, které oživují ekonomiku, k tomu patří například nízká cena ropy. Co se týká fondu EFSI, tak možná, že někteří se stále domnívají, že nedostatečné investice jsou tím skutečným problémem, ale pro nás je zde spíše jiný problém a to nedostatečná důvěra k té koncepci evropského projektu k měnové unii. Toto je připomínka, kterou určitě ještě zopakuji na příštích schůzích. E, samozřejmě snažíme se zde spojovat to, co je nespojitelné, abychom e, možná, abychom možná si zachovali určitou důvěryhodnost, e, co se týká výzev, kterým Evropa čelí. Ty jsou známe. Domníváme se v každém případě, že tento semestr patří k systému federální Evropy. Je to určitý sen, kteří, někteří se snaží tohoto snu dosáhnout, ale myslím si, že co potřebujeme, je spíše kon, oddělený konfederativní systém založený na konkrétních ekonomických opatřeních. Děkuji. Ano, děkuji vám a já se omlouvám, že jsem na vás zapomněla. Teď otvíráme fázi Catch the Eye, ano, takže pan Marias a pan Hayes žádají o slovo. Pokud někdo další eh, chce hovořit, přihlaste se prosím. Pan Marias. Děkuji vám, pane předsedo. Tato zpráva je důležitá. Chci poděkovat zpravodaji za to, že nám předložil svůj návrh. Přednesl několik otázek, ale je to jistě přito hovořit o samotné podstatě celé věci. Především body 3 a 4 ve zprávě ukazují, jak by Eh, mohl fungovat evropský semestr. Musíme chápat, že tady hovoříme o eh, hospodářské politice. Pokud je o pravomoci EU, tak eh, se tady hovoří o nikoli výlučné, ale sdílené pravomoci při výkonu těchto politik, kde jde o rozdělení pravomocí mezi EU a členské státy. Je tady návrh komise eh, se doporučeními, eh, to by mělo být nápomocno. Bohužel je to ale model, který je byrokratický, autoritativní a který se snaží ze zhora eh, dávat příkazy členským státům a tím vlastně snižuje pravomoci vnitrostátních parlamentů. Takže to je vlastně všechno přesně naopak. My, jakožto Evropský parlament a konkrétně náš výbor, přispíváme k diskusi která by měla mít pozitivní dopady na hospodářský rozvoj v členských státech, takže musíme dávat pozor na to, jak organizujeme e, diskusy, musíme dát větší prostor vnitrostátním parlamentům. Musíme diskutovat se členy národních parlamentů, aby bylo možné postupně eh, dosáhnout pozitivních eh, vlivů Evropské unie. Za druhé, Musíme se podívat, jaké návrhy se předkládají, co bylo již realizováno a jaké to mělo výsledky. E, neříkáme ovšem, e, jaké výsledky e, tam, kde hovoříme o tom, co bylo realizováno. Ve skutečnosti ty výsledky jsou negativní pro růst členských států. Komise a také většina Evropského parlamentu zdůrazňují model, který e, neuspěl. Zdůrazňují se škrty a úspory, otázka veřejného dluhu, zdůrazňují se e, otázky e, nižších platů, rušení pracovních podmínek. Ve skutečnosti by bylo třeba zdůraznit spíše investice, technický a vědecký rozvoj aspekty, které opravdu mohou posílit hospodářský růst. Nemůžeme posílit ekonomiku, když e, nebude růst dále nezaměstnanost. Víme, jaký byl výsledek našich doporučení. Obrovská nezaměstnanost, zejména mladých, například ve Španělsku, ale i jinde. V Řecku musíme říci, že tento model stroskotal. To jsme jasně viděli na základě Eh, diskusí, které byly v Řecku vedeny po minulém semestru. Vše ztroskotalo. Miliardy eh, byly půjčeny a jaký byl výsledek? 1,5 milionu nezaměstnaných, 40 eh, řeků žije v podmínkách chudoby. Eh, komise, eh, Mezinárodní měnový fond a Trojka nemohou popřít, že tato politika ztroskotala. Je tedy třeba změnit orientaci. Nové nový program, který byl schválen a který eh, přijali eh, Syriza, nový, nová mm, řecká politická strana další, to prostě přináší negativní výsledky, protože se neřeší problém nezaměstnanosti. Je tedy jak v Řecku, tak v Evropě třeba změnit zaměření. Na závěr, pane předsedo, dvě stručné poznámky. Otázka dluhu. Spravodaj O tom hovoří v bodě 5, 13 a 18, ale neukazuje jasné návrhy regulace eh, dluhu, no to musí především s zrušením tohoto dluhu. Eh, co říká paní Merkelová o dluhu? Vůbec nic. Nic moc eh, ona říká, nebude se snižovat úrokové míry, jen se prodlouží doba splatnosti. To není řešením ani pro Řecko, ani pro další země. Jestliže se nebudou tyto věci řešit, nebudou se o nich mluvit, tak to nepřinese pozitivní výsledky pro hospodářský rozvoj EU. Děkuji, pane Mariasi, a ještě pan Hajs. Eh, eh, Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat eh, panu Rozatoju za skvělou zprávu. Myslím, že se mu podařilo zachytit všechny důležité otázky, které patří k semestru a zejména Evropský parlament a tento výbor musí považovat proces semestru jako důležitý nástroj ve všech členských státech a ten proces podpořit. Jako poslanec z malé země, z malé země, která prošla obrovskou finanční krizí, bych udělal jednu poznámku. Když jsme dospěli k této krizi a úspěšně se, jsme v Firsku snížili deficit, a radikálně zlepšili situaci, pokud je o růst a zaměstnanost, tak to bylo díky restrukturalizaci ekonomiky v Irsku na základě úprav a rychlého růstu. A další země, které zaznamenaly podstatnou nerovnováhu, která se časem objevila, tak to je cesta. Nezaznamenáme změny ve smyslu růstu, pokud nedojde k radikálním restrukturalizacím naší společnosti. A také myslím, že je tu veřejná podpora pro proces evropského semestru a specifických eh, doporučení pro jednotlivé země, protože tlak je správně na politiky, kteří mají nabídnout správný ekonomický model. A země na země, které prošly ekonomickým šokem, stojí o kritické hodnocení domácí politiky. Jde jim o větší kontrolu a větší míru vyhodnocování. A pokud k tomu přispěje evropský semestr, tak tím lépe. V Irsku se eh, plně podílíme na semestru eh, druhý rok. My jsme eh, v prosinci 2013 opustili finanční program a vím, že i ta diskuse probíhá doma. A důraz je na zdravotnictví, sociální začlenění e, a e, špatné půjčky a specifická doporučení by měla být prostředkem, kdy kterákoliv vláda by měla vlastně tyto věci řešit. My jsme zaznamenali významné zlepšení a ta zlepšení jsou výsledkem strukturálních reform, které vznikly a které vlastně podnikla jirská vláda vítám poznámky, které týkají změn u semestru. Je velmi důležité, aby zveřejnění specifických doporučení byla o tři měsíce dříve. A beru na vědomí, co řekl kolega pan Marias. Je to kritický bod, kdy národní parlamenty projednávají specifická doporučení a my jako členové výboru Ekon by měli být zapojeni, bychom měli být zapojeni do této rozpravy. Při té rozpravě a ne až potom a vítám ty tři měsíce navíc, které máme od zveřejnění. Takže tři závěrečné poznámky. Pokud jde o investice, plně souhlasím s kolegou. V zemích, které prošly finanční programy jako Irsko, kde jsme zaznamenali, 20, kde došlo ke snížení investic v soukromém sektoru o 20 až 25 je tu další zátěž pro Evropskou unii. Irsko, Portugalsko a Řecko i další země, které zaznamenaly tak významné snížení investic v soukromém sektoru, tak je třeba, aby se ty investice zvýšily mnohem radikálně. Za druhé, e, specifická doporučení stojí peníze. A já už jsem řekl, že je třeba využít rozpočet Evropské unie jako prostředek pro podporu zemí, aby investovali do strukturálních reform, protože pokud chcete změnit e, aktivizační prvky na trhu, tak to stojí určité prostředky. A já si skutečně myslím, a to už řekl pan Šojble, že musíme roz, využít rozpočet EU, abychom podpořili země, které chtějí uplatňovat specifické doporučení. Kolegové hovořili o nejistotách léta, o potížích e, s Čínou a tím, co to přinese pro růst Evropské unie. Není tomu tak, že čínský příklad ukazuje potřebu pro nás, pro všechny, abychom zajistili, že budeme realizovat mnohem rychleji specifická doporučení, abychom provedli strukturální úpravy mnohem rychleji, protože eh, vnější nárazy přicházejí a je to klíčové pro to, abychom zvýšili zaměstnanost ve všech 28 členských státech. Děkuji. Pane Hejsi a má slovo nyní pan Rosaty. Pane předsedo, Chtěl bych vyjádřit eh, vděčnost všem kolegům, stínovým zpravodajům z dalších politických skupin za připomínky, komentáře a také dalším kolegům, kteří se zúčastnili rozpravy. Všechny tyto hlasy vytvářejí důležitý vklad pro další diskusi o této zprávě. Jak někteří řekli, já mám pocit deja vu, protože řada témat eh, se objevila eh, podobně, tak jak v našich eh, dřívějších diskusích o průzkumu růstu v minulosti a já se nebudu pouštět do podrobné diskuse o dopadu škrtů a recesi a o významu strukturálních reform a tak podobně. Myslím, že tuto diskusi eh, můžeme ponechat na naše bilaterální rozhovory. Ale dovolte mi eh, zmínit dva nebo tři konkrétní body, které zazněly při této diskusi. Pro ty, kteří si myslí, že se nevěnujeme dostatečně zaměstnanosti, tak já si myslím, že nezaměstnanost je zmíněna minimálně na dvou nebo třech místech ve zprávě a mějte na paměti, že původní návrh zprávy je odmezen z administrativních důvodů, nemůže být delší než 4 000 znaků. Takže třeba heroického škrtání v textu. A výsledkem eh, a zhrnutí vlastně ne úplně odráží ty otázky, které se vyskytují v názorech kolegů. A některé názory jsou důležitější samozřejmě. Opakující se téma vztahu eh, mezi investicemi a rozpočtovými škrty. Já myslím, že jsme ve zprávě jasně řekli, že pokud členský stát má dostatečný fiskální prostor, tak by měl podpořit eh, veřejné i soukromé investice. Měl by ten prostor být využit pro stimulaci ekonomiky. A to je zcela jasné. Ale není tomu tak ve všech členských státech. Některé členské státy jsou ve velmi nepříjemné situaci z hlediska veřejného dluhu a nemají tuto možnost. A to je třeba také vzít v úvahu. Případ eh, Řecka je případ oddělený. Na toto téma bychom mohli dlouze diskutovat, ale není proto vhodná chvíle. Eh, v kostce chtěl bych opět poděkovat eh, všem diskutujícím. Chtěl bych prohlásit, že jsem připraven spolupracovat se stínovými zpravodaji na zdokonalení této zprávy a předložit dokument, který bude optimálně odrážet stanoviska politická i obsahová všech politických skupin našeho parlamentu. Děkuji mnohokrát, pane Rosaty. A nyní bychom měli přistoupit k dalšímu bodu pořadu jednání, ale ještě předtím vám chci připomenout, že harmonogram u této zprávy je, že pro pozměňovací návrhy máme termín 9. září, projednání proběhne 13. října a hlasování ve výboru nastane ten samý den. Konečně hlasování na plénu proběhne na druhém plénu v říjnu. A nyní přistoupíme k dalšímu bodu pořadu jednání, k hlasování, ale pan Gualtieri má předsedat, takže počkáme eh, pár chvil, než přijde pan Gualtieri. Pokud ne, tak budeme hlasovat. Before the votes, we have one point, but here we have one point before. Where is it? At? Ah, sorry. So before the vote, we have the consideration of amendments of the report. We are... Máme tu ještě projednání pozměňovacích návrhů. Udělal jsem chybu, říká pan předseda. Takže projednání pozměňovacích návrhů, obecní rozpočet na finanční eh, rok 2016, je tu pan zpravodaj, pan Simon. Děkuji, Pavlo. Já bych chtěl nejprve poděkovat stínovým zpravodajům a dalším kolegům z Ekonu za mnoho pozměňovacích návrhů a za vynikající spolupráci na to hledání kompromisu. Samozřejmě to bylo v létě takže nicméně i přes letní pauzu si myslím, že to dopadlo dobře. Ty kompromisní návrhy, tak jak jsou dnes přelože, předloženy, tak si myslím, že vlastně hodně se jsme se snažili skutečně najít kompromis, co se týká konkurenceschopnosti, podpory růstu, kompromis A, také kompromis B týká se FC a potom máme tři kompromisy C, D a E, Myslím si, že jsme našli dobré kompromisy, co se týká financování dohledových orgánů, jejich zaměstnanců, ale také pokud jde o jejich roli jakožto takovou. Když bych se zaměřil pouze na tři body při tom hlasování, tak ty dohledové orgány, které jsou uvedené v těch kompromisech, byly pro nás a sociálně demokratickou frakci velmi důležité. Doufám, že se najdeme také širokou podporu. Osobně jsem diskutoval se zástupci té dohledové, těch dohledových orgánů, přesto tam vlastně mělo docházet ke snižování počtu eh, zaměstnanců, ale jedná se tam tedy o eh, některé konkrétní konkré- mluvil jsem s některými vedoucími představiteli, a které, které nám řekli, že po zvýšení rozpočtu teprve jsou schopni plnit své hlavní funkce, doposud toho schopni nebyli takže převzali jsme spoustu eh, úkolů z těch, od těch dohledových orgánů, ale vlastně nebyly dostatečně zohledněny. V rozpočtu 2016 to musí být co možno nejrychleji změněno a navýšeno. Další výrazný, eh, velmi důležitý bod je zaměření se na priority v oblasti zaměstnanců Evropské komise. Zde jsme pro to navýšení o 4 rozpočtu na zaměstnance v oblasti konkurenceschopnosti. Kdo se účastnil těch rozhovorů, ví, jak nutné a důležité to je. Někde eh, se hovoří o těch 16 milionů daních, o těch souvislosti s McDonald's, ale ale tímto způsobem vlastně toto nemůže být kryto, tak jak o tom bylo hovořeno, byla provedena studie v tomto smyslu a kdo tedy toto sleduje, ví, že je potřeba skutečně položit otázku, zda schopn- komise je vůbec schopna svou přidělenou roli hrát s, těm, s tím počtem zaměstnancům, které má. Jsme pro podporu komise v tomto tak, aby vlastně měla odpovídající zdroje a mohla hrát svou roli, plnit své úkoly, zejména v oblasti daní, tak, abychom se postarali o to, aby ty nelegitimní, nezákonné praktiky mohly být potírány. Bohužel, jak tomu v minulosti často bylo. Poslední bod, o kterém bych se chtěl krátce zmínit, je uveden v návrhu komise zvýšení finančních zdrojů pro fiskální rok, rok 2020, to znamená zlepšení toho programu v souvislosti s národními daňovými orgány. Rada vlastně snížila ten návrh komise o 5 milionů. Jsem rád, že se nám podařilo zde najít kompromis tak, aby vlastně alespoň eh, ten minimální eh, původní návrh komise mohl být zohlednět, protože ta, eh, ta spolupráce velmi špatná nebo někde chybějící těch daňových orgánů je právě jeden z důvodů, proč ty nadnárodní koncerny velmi často, jak tomu bylo v posledních letech, eh, vlastně se vyhýbají placení daní a vlastně ty důsledky té nedostatečné výměny, nedostatečné nebo někdy chybějící spolupráce eh, to si myslím, a myslím si, že se nám podařilo přispět k tomu, aby se ta situace zlepšila. Děkuji. E Děkuji za EPP, pan Rosaty. Pane předsedo, nejdříve chci poděkovat paní, panu Simonovi za přípravu stanoviska a zejména za jeho velmi vstřícný postoj vůči naší společné práci nad kompromisy. Velmi si vážím této spolupráce a myslím, že jsme dospěli k rozumným kompromisům ve většině sporných otázek. A jsme připraveni podpořit tyto kompromisy a věřím, že naše skupina bude hlasovat pro tuto zprávu. Snad některými individuálními pozměňovací návrhy, ale ne nutně z vaší politické skupiny. Takže děkujeme a jsme připraveni postoupit dále. A jménem EKR slovo má Kislivor. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych se omluvit eh, za Stínového, za EKR, který tu není. A předávám její poděkování za veškerou práci při sestování kompromisních pozměňovacích návrhů. Chci vysvětlit naše stanovisko. Eh, je to náš dlouhodobý postoj v EKR my jsme zastánci dlouhodobě rozpočtové disciplíny a myslíme si, že rostoucí rozpočet nepomůže Evropské unii splnit své cíle a zvýšení v jedné oblasti musí být doprovázeno snížením v jiné, takže naše skupina jako taková má tento postoj. A z tohoto důvodu bohužel nemůžeme podpořit většinu pozměňovacích návrhů ekonu a nabízíme alternativy financování, tak jak jsme se pokusili v našich pozornosti návrhy A EKAR však uznává velký objem práce, který se v této oblasti odvádí a e, rozpočtová mezení existují všude v Evropské unii a my nemůžeme odmítnout právě toto zde. A chceme doplnit práci vynikajícími výsledky za skupinu ALDE pan Torvald. Pan Torvald tu již není. Nevím, zda někdo za ALDE chce promluvit. Pokud ne, dám slovo pan Merel Urban, pan Vegas. Děkuji. Dovolte mi, abych eh, vznesl několik připomínek k tomuto rozpočtu, který je konkrétním vyjádřením politik Evropské unie a který dokazuje, jak zde již zaznělo, určit, vykazuje určité rozdíly mezi úmysly, eh, které bohužel nejsou často spojeny s odpovídajícími prostředky a ambicemi a neumožňují efektivně dosáhnout eh, těch politických cílů, které byly vytýčeny. Například zde máme, vyjadřujeme určité iluze, nebo vzbuzuje to určité iluze, co se týká dohledu. Já si myslím, že je potřeba ještě jednou politovat, ale to je obecná připomínka, která nesouvisí konkrétně s tímto rozpočtem. Ale u tohoto konkrétního rozpočtu nevidíme potřebné prostředky k tomu, abychom byli schopni čelit rozsahu té krize, ve které se nacházíme. Nevidíme tam nezbytné prostředky, abychom dokázali řešit problémy, které souvisejí s krizí. Ehm, abych uvedl konkrétní případ, ehm, mluvím o té asymetrii, o nerovnováze, která existuje v rámci Evropské unie a o těch výzvách. Já souhlasím s investičním plánem, proč ne, i když v zásadě nebo s podstatou nesouhlasíme, ale myslíme si, že toto musí být doprovázeno rozpočtem, který eh, zohlední ostatní věci, jiné věci než deregulaci, jiné věci než úsporná opatření, než rozpočtové škrty, který se bude snažit hledat řešení eh, této krize a toho zadlužení. A domnívám se tedy, že pro nás, podle nás by bylo potřeba eh, mít daleko větší, vyšší prostředky, abychom dokázali čelit všem těm úkolům, které souvisejí nejen s dohledem, ale s celou krizi. Omlouvám se, že zde možná vyjadřuji určitý pesimismus, ale myslím si, že existují skutečně velká nerovnováha, velká asymetrie mezi prostředky a cíly. Děkuji panu Begasovi a nyní má slovo za zelené pan Gilgut. Děkuji, Pablo. Za prvé poděkování zpravodaji Petru Simonovi. Je to ukázka dobré spolupráce a velmi dobrá zpráva. Nevyžaduje příliš velký komentář a není správná chvíle pro obecné projevy, jak má být koncipován rozpočet EU není prostor pro mnoho úspor, které by byly užitečné. Není prostor pro diskusy, zda potřebujeme obrovské navýšení rozpočtu pro větší stabilitu eurozóny. To jsou všechno důležité otázky, ale nepatří sem. Myslím, že zpráva je dobrá a vysílá správný signál. Poskytujeme prostředky, které jsou potřebné v evropském systému dohledu a poukázání na to, že je potřeba více pracovníků z členských států, nevyřeší problém. Každý, kdo navštívil tyto instituce, ví, jaké jsou zde problémy a měli bychom je brát vážně a nepouštět se do obecných poznámek o rozpočtové disciplíně. To, co je zde, je potřeba a chceme se zabývat výdaji a je správné, že dáváme dvojí sdělení, restriktivní sdělení, pokud eh, tyto agentury dostanou naše prostředky, tak eh, v reálném prostředku dostupnost eh, dokumentů pro parlament bude stejně kvalitní jako pro lobbysty a členské státy. A je třeba se zabývat znovu demokratickými zásadami u EFRAKu a systému ASB kde stále demokratické zásady eh, nejsou aplikovány důsledně. Děkuji ještě jednou za kvalitní spolupráci s tínovými zpravodaji. Děkuji za EFDD. Tu nemáme zpravodaje a nemáme tu ani potvrzení, zda nová politická skupina UNFF eh, vyslala zpravodaje? Pokud ne, tak eh, nyní Catch the Eye a pan uh, eh, já požádal slovo. Děku, děkuji. Pane předsedo, já se zmíním o na pozměňovacím návrhu 63.12, který se týká mechanismu pro konzultaci pro stabilismus, pro stabilizaci. Myslím si, že náš rozpočet musí zohledňovat ty obrovské problémy, které mm, existují zejména v zemích Středomoří, jako je Řecko, Itálie, ale i v ostatních zemích, které musí čelit obrovskému přílivu uprchlíků, eh, imigrantů, kteří přicházejí do Evropské unie. Je potřeba jasně říci, že tito lidé, zejména ti, kteří přicházejí ze Sýrie nebo z jiných válečných zón, přicházejí, utíkají proto, aby si zachránili život a Evropská unie musí jasně jednat tak, aby se nastolil mír, zejména v zemích eh, eh, eh, Blízkého východu a v afrických zemích, jinak vlastně bude neustále přetrvávat tento příliv uprchlíků. Chtěl jsem tedy říci, že je potřeba vytvářet a působit tak, aby se vytvářely, nastolovaly mírové podmínky v těchto zemích, v těchto regionech, aby se snižoval příliv těchto nelegálních uprchlíků. Ale k tomu samozřejmě potřebujeme rozpočet, abychom mohli eh, takto působit. V současné době ta situace s těmito eh, obrovským počtem uprchlíků eh, v Eh, Řecku vlastně to už dosahuje limitu. Na ostrově Lesbos například tam je poža- bylo požádáno, aby byl vyhlášen nouzový stav na tom ostrově. V současné době je více než 10 tisíc uprchlíků, kteří vlastně nelegálně eh, připluli na Lesbos, což v podstatě je dvoj, zdvojnásobuje eh, no, běžný počet obyvatel. A Řecko není schopno eh, řešit tyto um, přílivy uprchlíků. V létě jsem byl na, samo, na ostrově Samos a ten byl také plný uprchlíků, kteří uh, přijeli z Turecka. Já jsem jel do Turecka podívat se, co se tam děje. Kde tedy tito lidé jsou? najednou se prostě organizovaným způsobem při, se, se záchrannými vestami připlavují do Řecka. Samozřejmě je potřeba, aby Evropská unie jednala, za, zaintervenovala vůči Turecku, protože tam vlastně dochází k tomu obchodování s otroky, tam vlastně se schromažďují ti uprchlíci, kteří jsou v zoufalé bezvýchodné situaci a toto lze řešit pouze politicky. A potom prostředky Evropské unie to jsou takové opravdu na koleně připravované prostředky. Je to kapka v moři, to prostě nestačí. Musíme v tom rozpočtu jasně zohledňovat tyto tlaky na Řecko, Itálii, na ostatní země protože pouze prostřednictvím evropské solidarity a dalších pro navýšených prostředků tyto země budou případně schopny řešit a absorbovat tento příliv uprchlíků. V současné době Řecko je plné nezaměstnaných, chudých lidí a my prostě nejsme schopni přijímat další nelegální uprchlíky. Je potřeba, abyste toto si uvědomili. Takže co se týká pozměňovacího návrhu 6319, tak říkám, že je potřeba přijmout novou filozofii pro rozpočet, pokud chceme skutečně seriózně tuto situaci řešit. A k tomu samozřejmě se musíme k těmto otázkám stavět jinak. Děkuji. It, uh, Mr. now I give the floor to Mr. Děkuji. Nyní má slovo pan Thomas Mann. Ano, děkuji, Pavlo. Poslední připomínka něco jasně zdůrazňuje. Když hovoříme o rozpočtu jednotlivých členských států, tak je to vždy politická debata, kterou můžeme vést, ale v podstatě jde o to, co zde Petr Simon udělal velice dobře. Formuloval jasná čísla, jasně ukázal na to, kde jsou problémy. My jsme vlastně ekonomický výbor a jiné výbory, například výbor pro zaměstnanost se zase musí soustředit na jiné body. My prostě nemůžeme uh, pochybňovat. Co se týká otázka uprchlíků, to není pouze otázka peněz, to souvisí také do toho, do jaké míry jsme schopni vlastně přijmout politické řešení. Eh, Jean-Claude Juncker bude hovořit ve Štrasburku k tématům těchto uprch, otázek uprchlíků. My potřebujeme, eh, post, musíme hovořit o postupu legislativy, to znamená o konkrétních opatřeních, která, kterými můžeme řešit eh, téma nelegálních eh, přistěhovalců, černého obchodu, organizovaných skupin. Jedině tak budeme mít možnost proti tomu bojovat. Takže mm, samozřejmě myslím si, že čísly zde bylo dobře zacházeno. Petr Simon jakožto zpravodaj eh, spolu se stinovými zpravodaj vypracoval velmi vyváženou zprávu, zaměřil se na konkrétní priority. Musíme se podívat na to, jak ten rozpočet co možno nejrozuměji sestavit. Milí kolegové z Řecka, my se musíme postarat o to, aby Evropská komise mohla využít článku 68, protože v nouzovém případě, když je potřeba něco udělat, tak samozřejmě peníze se asi najdou, ale ten zbytek to jsou politické otázky, takže jsem rád, že, a douf, že tato zpráva je tak vyvážená. Doufám, že se nám podaří získat eh, širokou většinu a děkuji Petře za velmi dobrou spolupráci. Děkuji. A nyní má slovo pan Petr Simon. Děkuji za částečně kontroverzní diskusi. Děkuji všem a také za chválu. Já samozřejmě děkuji za spolupráci, která právě v těch letních měsících u nás ne, někdy nefunguje, ale u nás fungovala výborně. Chtěl bych se zmínit ještě o dvou věcech. Jedna je kritika kolegů, že bychom se možná měli zaměřit více na ten pozměňovací návrh 6319 související s problematikou uprchlíků. Já bych chtěl říci, že ten pozměňovací návrh, když se podíváme na to odůvodnění, že se zde jedná o určité otázky, jakým si způsobem související eh, čtu anglicky. He As an imperialist political military block. Militarization of the EU has deepened und so weiter und so fort a tak dále a tak dále. Jde zde o úplně jiný bod v tom odůvodnění, než o ten bod, o kterém se zde dnes hovořilo. Já jsem se omezil, jak říkal kolega Mann, na ty otázky, které jsou relevantní pro výbor Ekon, vojenské otázky, ty, to není úkol výboru Ekon, uprchlíci, to prostě je, jak je to uvedeno v tom odůvodnění. Ono to s tím souvisí jen částečně. A ještě poslední připomínka. Case Winbon samozřejmě já chápu, že když se provádějí rozpočtové škrty, že to může zvyšovat potíže v některých zemích, ale právě v těch zemích, v těch oblastech, kde tedy jsme posílili dohled v posledních letech, aby se v budoucnosti umožňovala vyvážně, vyváženější situace a boj proti finanční krizi. Tak když ale možná bychom si stanovili příliš vysoké cíle tam mají nedostatečné zaměstnance, nedostatečné vybavení, nejsou dostatečně stabilní. A to si myslím, že je právě úloha tohoto parlamentu, stávajícího období, ve kterém se nacházejícíme, abychom stabilizovali tyto orgány, tyto dohledové agentury tak, aby měli vyvážený rozpočet a byli schopni plnit své úkoly. A pokud tedy oni ne, by nemohli plnit s tím stávajícím počtem zaměstnanců své základní úkoly, tak to prostě bychom my byli spoluvini, pokud by potom nastala nějaká další eh, krize, která, kdy na papíře máme vynikající kontrolní mechanismus, ale v praxi by se nemohlo osvědčit, protože by ty agentury ho vůbec nemohly realizovat. Děkuji. Mr. Simon. So now we... Eh, děkuji, Simone. A nyní? Eh, ještě prosím chviličku, minutu, 30 vteřin. Jde mi o tuto věc. Hovořil jsem o mechanismu eh, pro stabilitu a mír. Toto eh, je výdaj, který musí být, eh, který je užitečný. Já jsem neříkal, že budu hlasovat pro ten pozměňovací návrh z jednoho důvodu. Řekl jsem, že je třeba zachovat tuto linku a, a tady se naopak říká, že by se měla zrušit. Já říkám, že je třeba ji zachovat a naopak mít více výdajů pro příspěvek EU k míru. Hovořil jsem o středním východě, kde je třeba eh, řešit otázku velkého přílivu eh, uprchlíků do Řecka a do Itálie. 130 tisíc uprchlíků přijelo od začátku roku do Řecka, to je více než eh, do Itálie. Já jsem řekl tady pravý opak, pane zpravodaji. Ještě poslední připomínka, pozměňovací návrh s, odpoví, s odpovídajícím zvýšením není předložen a ti tudíž nemůžeme dnes o takovémto hlasovat. To now... Děkuji vám a nyní přejdeme k dalšímu bodu na programu. To je hlasování, ale jak jsem již řekl původně, pan Gualtieri Eh, bude předsedat eh, hlasování a pan Gualtieri zrovna přichází, takže mu předávám předsednické křeslo. Dear colleagues, good morning. Vážení kolegové, dobrý den. Doufám, že jste prožili příjemné letní dovolené a teď už jsme zpátky v práci. A máme první hlasování, které se týká návrhu zprávy o souhrném rozpočtu Evropské unie. Spravodajem je Petr Simon. A začneme ověřením našeho zařízení. Prosím, všichni si dejte kartičky do zařízení a zahají hlasování, zkušební hlasování. Ještě zbývají tři kolegové, kteří nehlasovali. Dobrá, končíme hlasování. Je někdo, kdo nemá hlasovací kartičku? Není nikdo, tak dobrá, všichni mají hlasovací kartičky. Začneme tedy pozměňovacími návrhy k rozpočtu nikoli eh, usnesení, ale pozměňovací návrhy k rozpočtu. Začínáme návrh Ekon eh, 6315. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 63, 14, rozdělené dílčí hlasování. První část, kdo je pro? Proti? Já myslím, že je to schváleno, ale ověřme si to elektronicky. Zahajuji hlasování. První část. Dobrá. Končíme hlasování. Schváleno. Druhá část. Pro. Proti. Zamítnuto. Ekon 63, 16. 63, 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 63, 24 pro, proti. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Zamítnuto. to. tři Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 63.13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 63.02 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 63.17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 63.11 pro, proti, ověříme 63.11, zahajují hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 6305 pro, proti, zdrželi se schváleno. 6301 pro, proti, zdrželi se schváleno. 6309 pro, proti, zdrželi se schváleno. 6303 pro, proti, zdrželi se schváleno. 6307 pro, proti, já myslím, že je to zamítnuto, ale ověřme to. 6307. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 63, 10. E, pro, proti, zřeli se, schváleno. 63, 12. Pro, proti, Ověříme 63.12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 63.25 pro. Proti. Zamítnuto, ale možná to radši ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, zamítnuto. 63.06 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 63.18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 63.19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 63.22 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 63.00 pro, proti, zdrželi se schváleno. 63.20 pro. Ne. 63.20 pro, proti, zdrželi se schváleno. 63.08 pro, proti, zdrželi se schváleno. Děkuji vám a nyní hlasujeme o stanovisko a kompromis A pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 5 pro, pro, pro proti. Ověříme návrh 5. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Zamítnuto. Návrh 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 7 pro, proti. Já myslím, že to zamítnuto, ale ověříme si návrh 7. Končíme hlasování. Zamítnuto. Kompromis B pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 16 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 17 pro, proti, zdrželi se schváleno. 18 pro, promiňte, návrh 20 pro, proti, zdrželi se schváleno. Teď 21 pro, proti, ověříme návrh 21, zahajují hlasování. Končíme hlasování. Zamítnuto. 22 pro, pr- proti, stejná většina zamítnuto. 23 pro, proti, ověříme, zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Zamítnuto. Kompromis C pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 29 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 30 pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 31 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 31. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Zamítnuto. Kompromis D. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Návrh 35. Pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme. 35.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 Kompromis G. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Původní text odstavec 10 pro, proti. Tady to bylo staženo, že? Tento návrh. Ano, ale ten originální text tam platí. Máme ten originální, ten původní text. Odstavci 10 pro, proti. Zdrželi se schváleno. Návrh 52 pro, proti. Zdrželi se schváleno. Návrh 53 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 54 pro, proti. Myslím, že je to zamítnuto, ale ověříme 54, zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Schváleno, jedni, o jeden hlas. Návrh 55 pro, proti, No, ověříme 55, zahojí hlasování. Končíme hlasování. Schváleno. A teď hlasujeme o celém textu, takto pozměněném, kdo je pro. Elektronicky, omlouvám se, zahojí hlasování. 40 pro, 12 proti, 1 se zdržel hlasování. Text je tedy schválen a blahopřeji zpravodaji. Point on the agenda. Okay. Next meeting. Uh... Příští schůze proběhne v pondělí 14. září eh, s panem Dragem, že? a v úterý 15. září dopoledne i odpoledne. E, brzy dostanete program. Chcete ještě hovořit, prosím? Jenom drobnost. Chci požádat sekretariát, zda je to možné, aby e, vždy e, dali iniciálu před toto, protože to jsem nebyla já, byl to kolega Joffre. Takže když se snažíte zjistit, kdo eh, dává návrh eh, nebo od koho ten návrh je, pak je to trošku matoucí ta iniciála. Ano, já jsem byl skutečně zmaten, když jsem měl pocit, že hlasujete proti vlastnímu návrhu, ale teď už tomu rozumím, proč to tak bylo. Ano, takže e, náležitě e, to označit. Ano, děkuji a končíme zasedání. No,